Každopádně, jak jsem vám řekl, eh, prohlašujeme tuto, za toto zasedání za přerušené. Děkuji vám všem za naši rozpravu, která byla možná živější než